Uh, Dobré jitro přeji všem. Budu hovořit švédsky, tak jako obvykle. Hej välkomna allihopa till... Eh, eh, Vítám všechny srdečně na druhé části prv, našeho zasedání. Včera se konala první část našeho zasedání, také jsme eh, měli hlasování a dnes jsme u bodu 15. Máme eh, zde velkou radost, že budeme moci vést výměnu názorů ze zástupci Rady Evropy. A sice se jedná o výbor Rady Evropy, který byl nedávno zřízen a byl podepsán 21 státy tato úmluva a pouze Tureckem byla ratifikována. Já jsem se s tímto dokumentem seznámil. Nevím, kdo z vás měl také možnost se s tímto dokumentem seznámit. Já považuji tuto umluvu za velice dobrou. My jsme se také zasazovali velice za to, aby komise předložila směrnici k tomuto tématu. Tato umluva eh, také se kryje z velké části s našimi požadavky a proto je pro nás velice zajímavé diskutovat o tomto tématu a také přemýšlet o tom, aby členské státy nejenom podepsali, byly stranami této smlouvy, ale také ratifikovali. O tom jsem hovořit nechtěl, chtěl jsem nyní udělit slovo k tomuto tématu zástupci Rady Evropy. Jsem rád, že jste dnes přišli mezi nás. Já jsem navštívil minulý týden Albánii, Tyranu, a tam jsme o tom také diskutovali. A tam jsme také diskutovali o manuálu pro poslance, tam je napsáno, jak poslanci eh, mohou zacházet k těm, s těmito záležitostmi. A já musím říci, že vaše práce na mě udělala velký dojem a proto se těším na vaši prezentaci. Srdečně vás vítám a máte slovo, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít této příležitosti a chtěla bych poděkovat vám a také členům tohoto výboru za to, že jsme mohli přijít mezi vás a abychom také zde prezentovali úmluvu my jsme se začali bavit o této výměně názorů ve Štrasburku, když jsme se sešli na pracovním obědě k tomuto tématu. Podpora poslanců je pro nás velice důležitá. Je to také důležité proto, aby umluva mohla vstoupit v platnost. My jsme vzali také v potaz a na vědomí vaše velké úsilí, protože víme, že to byli poslanci, kteří chtěli, aby tato úmluva byla také zmíněna, bylo na ní odkazováno ve výroční zprávě o lidských právech. A také to bude zmíněno ve směrnici která se zabývá službami pro oběti trestných činů. To znamená, že my počítáme s vaší trvalou podporou v této oblasti. Vy jste nedávno se vrátili z Tyrany, kde jste se sešli také s parlamentní sítí Rady Evropy. Tady vidím také několik známých tváří. Tady vidím paní Klivety, která se také podílela na přípravě umluvy a naši kolegové také hodlají s vámi dále spolupracovat. Já jsem přinesla několik výtisků, které jsem tady uložila a já také doufám, že se s tím seznámíte. A já jsem o tom také diskutovala s panem Botou, jak bychom mohli pořádat společné akce na podporu úmluvy. Já chci připomenout, že parlamentní síť společenství ženy proti násilí je otevřené také vám. Vy můžete se stát součástí této sítě a můžete takto podporovat závěry úmluvy to je jedna z priorit v následujících dvou letech, tak abychom podporovali umluvu, tak aby všechny členské státy a také další státy tuto umluvu podepsali a ratifikovali. Vy zajisté se, se s umluvou seznámili a proto se zmíním pouze o několika důležitých otázkách. Za prvé, je to jediný právní nástroj, který v této oblasti existuje v Evropě, kde se zabýváme tedy násilím páchaném na ženám, což je otázka také pojato jako otázka v souvislosti s lidskými právy. My jsme viděli, že i další mezinárodní organizace OECD a OHCHD měly zájem o tuto úmluvu, protože také tuto úmluvu využívají jako referenční standardy a velice těsně s námi spolupracují tak, aby úmluva se podporovala nejenom v členských státech Rady Evropy, ale také mimo tento rámec. Úmluva vstoupí v platnost až bude ratifikována deseti státy. Na tom nyní pracujeme velice tvrdě. Je krásné mít tento skvělý právní text, ale zůstane to pouze nástrojem, jestliže to nebude ratifikováno jestliže úmluva nestoupí v platnost a nebude implementována. Takže osm členských států, které, tedy osm států, které z umluvu ratifikují, musí být také členy Rady Evropy. My tady vycházíme z prevence násilí, také stíhání pachatelů a trestání pachatelů. My tady potřebujeme také integrovanou politiku, protože je třeba zabezpečit ochranu obětí. Vztahuje se tato umluva na všechny osoby eh, a ženy a dívky, nehledě na eh, další okolnosti. A také se vztahuje po, ne, nevztahuje se pouze na ženy, ale vztahuje se také na další oběti eh, domácího násilí, co mohou být ženy i děti a také se tato umluva vztahuje na starší lidi, na staré lidi. A tato umluva také má integrované politiky, které volají po rovnoprávnosti mezi muži a ženami. Tato úmluva také vychází Eh, z toho, že nevládní organizace jsou velice důležitou stranou. A právě státy musí pak eh, nabídnout možnosti, jak chránit oběti domácího násilí a proto je také zapojují veškeré společnost, eh, součásti společnosti. Umluva také zakládá celou řadu nových trestných činů. Není to pouze e, fyzické a duševní násilí, je to také stokin, vyducená manželství, zhanobení a také sterilizace. Některé z těchto trestných činů jsou také součástí e, trestných e, řádů členských států, ale u některých trestných činů tyto trestné činy budou muset být ještě začleněny do příslušných právních řádů je důležité, aby umluva byla implementována a také je důležité, abychom dostávali informace od parlamentu a dalších institucí. A kde je role parlamentu v rámci umluvy. Je to jmíněno v několika článků, není to pouze článek 7, Tady se volá po koordinovaných politikách a také umluva žádá, aby byli začleněni eh, všichni příslušní eh, v aktéři. Článek 70 také národní parlamenty jsou vyzváni, aby monitorovali opatření, které budou souviset s implementací této umluvy a strany úmluvy mají předkládat také e, monitorovací zprávy národním parlamentům. To znamená, že národní parlamenty zde dostávali, dostali velice dobrou a důležitou roli. A také Rada Evropy se bude zabývat stavem implementace. Istanbulská úmluva také volá o to, žádá o transformaci e, do národních parlament, do e, národních právních řádů. Jde o to, abychom neschvalovali pouze účinnou e, legislativu, ale jde o to, aby také tato umluva byla v souladu s mezinárodními standardy. A jak si stojí členské státy. 14 členských států EU podepsali eh, konvenci, to je Rakousko, Německo, Malta, Slovensko, Španělsko a Spojené království. Polsko oznámilo svůj úmysl podepsat úmluvu do konce měsíce a já tedy doufám, že to bude motivovat i další členské státy je důležité, abyste nadále se snažili motivovat členské státy, aby podepsali úmluvu tak, abychom opravdu získali magické číslo 10 v oblasti eh, ratifikace. A kde se tady nalézá úloha EU? Kolegyně Frederike určitě nám dá další informace, ale úmluvu v může podepsat také EU a to v rámci článku 75. Podle informací, které máme, probíhá studie, která se zabývá eh, přidanou hodnotou, když dojde k podepsání Istanbulské umluvy. My často dostáváme také argumenty, že většina předmětů či témat v rámci úmluvy spadají do oblasti subsidiarity. Takže my doufáme, že probíhající studie vám dá ještě další informace a také definitivně zodpoví tuto otázku. Jestliže EU podepíše umluvu, pak se stane také stranou umluvy a to by bylo ještě mimo rámec členských států. Takže by to byly jak členské státy, tak i EU. A e, členské státy podepisují paralelně. Jako strana úmluvy EU by musela zabezpečovat, aby veškeré politiky a programy budou muset být ve shodě s úmluvou. A to v rámci kompetenci EU. My vždy Mycházíme z předpokladu, že EU podepíše tuto umluvu a tím pádem e, budou e, schvalovány další zákony a budou se postupovat v oblasti e, prevence proti domácímu násilí. Já jsem vás chtěla seznámit s tím, kde se nalézáme, pokud se týče podpisu ze strany EU. EU e, se rovněž pustila do kampaně a já věřím, že o tom pohovoří e, kolegové. A je to, zkušen, je to e, kampaně toho druhu, s jakými již máme zkušenosti a bude to vlastně východisko, bylo to východisko pro Istanbulskou konvenci a jiná, jiné akce. Jinak já bych tedy prošla nyní ještě mm, několika dalšími událostmi, které je vlastně asi promoce této konvence. Eh, takže otázka je, eh, jestliže členská země se podepíše a eh, ratifikuje to, co to pro členskou zemi znamená. To se snažíme vysvětlovat. A další způsob propagování je také na fóru, která mm, přesahuje rámec Evropské unie, čili týká se to pouze jako eh, Evropské unie členských zemí, ale jde i za hranicemi, stejně jako v Evropě, o zvyšování povědomí. My jsme poměrně hodně se soustředili na jeden eh, z klíčových bodů této konvence, a sice na její právní závaznost, jestliže tedy členský zem, členská země nebo vůbec některý stát ji podepíše, pak se na sebe bere povinnosti, není to nic dobrovolného. A samozřejmě musí potom eh, přijmout opatření, která budou eh, stíhat ty, kteří porušují to, co je v té konvenci napsáno. Eh, my jsme například v loňském roce v Sarajevu zorganizovali setkání eh, zemí z východní Evropy. Byly tam tedy eh, také všechny eh, členské země, nové členské země Evropy, ale také Island a Liechtensteinsko a dále v příštím roce budeme pořádat další, někdy v polovině ledna ve Finsku a to bude zase pro pobaltské země, země tedy kolem Baltského moře, Eh, Skandinávii, včetně Ruska. A také jsme už pořádali konferenci v Tbilisi, to byly zase země na jich od Kavkazu a další. Čili my skutečně chceme, aby opravdu eh, tato konvence se rozšířila za hranice členů Rady Evropy. A jakmile mm, tedy eh, budeme mít tyto kroky za sebou, přejdeme k konkrétním nabídkám pro členské země v oblasti implementace a ratifikace těchto, této konvence. Čili tolik eh, naše propagace. Ačkoliv eh, zatím proběhla pouze jedna jediná ratifikace, neznamená to, že by se věci nehýbaly. Oni se hýbou v mnohých stranách a Albánie, Rakousko, Finska, Francie, Německa, Malty, Švédska, Slovenska, Ukrajiny. Eh, tyto země v roce 2013 by měly mít hotovy analýzy dopadů této konvence, což je přípravný krok k ratifikaci, takže doufáme, že do konce příštího roku těch ratifikací bude poměrně hodně. Ono je přirozené, že od podpisu k ratifikaci uplyne nějaký čas, poněvadž ty dopady je třeba podrobně posoudit, včetně tedy dopadů na právní situaci a e, dopadů finančních. Samozřejmě každá věc něco stojí a je třeba Eh, ovšem dávat pozor na to, aby se jednoduše eh, nesmetala se stolu tato konvence z důvodu finanční krize. Já myslím, že vás nemusím přesvědčovat o tom, že eh, cena nečinnosti je daleko vyšší v podobě tedy potom následku násilí páchaného na ženách. Děkuji vám. Děkuji. tak já eh, předpokládám, že eh, tady bude eh, řada otázek. Tak a jako první paní Klavety. K, mulțumesc, domnule președinte. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Já bych ráda uvítala svou bývalou kolegyni z Rady Evropy. Já mám dneska takové privilegované postavení, poněvadž já jsem pracovala v týmu, která prosazovala tuto konvenci, vůbec její přijetí v Radě Evropy. Byl to boj tuhý a dlouhý a nakonec úspěšný. Ten boj se odehrával zejména ve výboru pro rovnost v parlamentním shromáždění Rady Evropy. To byly začátky a já jsem velice ráda, že jste dnes mezi námi. Pane předsedo, já jsem přesvědčena, že budete souhlasit se mnou, že je třeba, abychom to podpořili také v našim, našem výboru. Principy a pravidla zde v tomto dokumentu jsou velice přesná a na rozdíl od jiných dokumentů eh, z pera Rady Evropy toto bude mít konkrétní podobu a podobu konkrétních opatření a případně konkrétních sankcí. Eh, v Bruselu se rozhoduje velice přímým způsobem. Eh, my přijímáme konkrétní opatření a to se týká také finanční úrovně. Eh, já bych chtěla se zmínit ještě o určitých problémech, pokud se týče vynucování této konvence. Čili ta konvence po podepsání a ratifikaci jednoho dne skutečně vstoupí v platnost a my se teď musíme zabývat eh, konkrétními problémy. K ním jistě patří také ochrana obětí. Já jsem eh, advokátka a eh, ve své zemi i v parlamentním shromáždění tedy bojuji dlouhodobě za jejich ochranu. Mnohé oběti domácího násilí, zejména pak ženy, poněvadž tato konvence je především o ženách, Oni si příliš, oni nemají příliš velké povědomí o této konvenci a to vlastně platí o e, dalších právních poměrech v Evropě. A jakmile se stanou obětmi násilí, tak v podstatě si ani nejsou vědomi svého statutu oběti a také nevědí, kam se obrátit a co s tím dělat. Potřebují tedy především právní pomoc a to už jste také řekla. Podle mě je právě právní pomoc zcela zásadní. Domnívám se, že my můžeme poskytnout zcela konkrétní pomoc těmto obětem. Druhý velmi závažný problém eh, jsou eh, útulky pro oběti. To znamená, tady jde o to, aby měli aby mohli tady opustit eh, tu domácnost, kde, se, kde dochází k násilí a našli azyl někde jinde. Z tohoto důvodu máme také příslušné opatření v této konvenci. E, samozřejmě toto je problém, protože je třeba to nějak zorganizovat třeba na privátní bázi, ale samozřejmě to si vyžádá určité zdroje, takže tady to je třeba také řešit na úrovni e Třetí otázka je prevence. Já vždycky vnímám konflikt mezi principem svobody vyjadřování a bezpečnosti jednotlivce. A toto je, tady máme konkrétní problém zvaný pornografie. Pornografie, to se nepovažuje za přímo něco kriminálního, jde spíše o to, aby eh, byla skrytá, aby se nedostala eh, k nezletilým. Eh, nicméně toto je primárně učeno pro dospělé, čili to má svůj právní aspekt. A tady to souvisí eh, s tím, co je zde v kapitole 4 zmíněno jako prevence. A to je de facto v souvislosti s rolemi žena mužů ve společnosti. A eh, role pro ženy a muže jsou zde rozděleny nerovnoměrně, poněvadž pornografie vnímá ženy jako méně cenné lidské bytosti. Eh, myslím, že bychom měli mm, uvažovat o způsobech, eh, jak toto vnímání změnit, poněvadž obraz žen je někdy vnímán jako eh, že nejsou zcela rovnocenné mužům. A to de facto souvisí i s domácím násilím. Já si myslím, že tedy, to je možná poslední bod, bychom měli přijímat konkrétní opatření ve vztahu k migrantům. Poněvadž eh, existují osoby, které vstupují do Evropské unie a přinášejí si sebou tradice a kulturu, která zahrnuje násilí v různém způsobu, eh, v různých způsobech a e, vnímání, vnímání násilí podle této konvence e, bylo poněkud rozšířeno. Týká se to například nyní i e, sexuálního obtěžování a podobně, čili to je dobře. Nicméně v Evropě máme tendenci vnímat eh, to, že eh, různé etnické skupiny mají různé tradice a to má potom velký vliv na, na vnímání násilí na ženách. Čili já bych si skutečně přála, aby Evropská unie se připojila k této konvenci a eh, doufám, že tento výbor za to bude bojovat. A já vám ještě jednou děkuji za prezentaci a já budu velice ochotně a otevřeně nadále s vámi spolupracovat směrem k podpisu a ratifikaci této konvence. Děkuji vám. Keep thinking, uh, why... Paní Morvaj, děkuji. Já si pořád říkám, proč se členské státy tak brání této umluvě, když zároveň se o tom tak strašně mluví, jak se státy snaží bojovat proti násilí na ženách. A když o tom tak přemýšlím, tak můj závěr je následující. Tohle by byl právní nástroj pro oblast lidských práv. Nástroj, který by opravdu měl nějaký dopad, který by musel být brát vážně. vlastně to celý soubor různých eh, prostředků, jak bojovat proti násilí na ženách. Což by velice ohrozilo současný stav. Protože bychom si měli jasně uvědomit, že domácí násilí, například v Maďarsku, nejde jen o to, že každý týden je zabita jedna žena, jakožto důsledek eh, neustále se opakujícího násilí, které se nezastaví, dokud eh, ta žena nezemře. Ale jen o to tam nejde, protože na tomhle se všichni shodneme, že to je něco strašného a že se s tím musí něco udělat. Ale násilí na ženách, obzvláště domácí násilí, ale také sexuální násilí a všechny další formy násilí na ženách, spočívají také ve snaze udržet současný stav a současné rozložení moci mezi ženami a muži. Ženy jsou vlastně skrze násilí ovládány muži a muži smí se souhlasem společnosti používat násilí proti ženám, které nechtějí být podřízeny mužům a které nehodlají poslouchat eh, muže. Například nedávno jeden evropský poslanec řekl, proč si tak lámat hlavu s domácím násilím ženy by konec konců měly rodit 4-5 dětí a ne jedno nebo dvě a potom eh, by se lidé v rodinách eh, respektovali a s domácím násilím by žádný problém nebyl. Co tohle znamená? Tohle je násilí ve smyslu uh, snaha podřídit ženy mužům. A jakožto výzkumnice, stejně jako předchozí řečník, jsem si prošla mnoho soudních složek a různých případů, ve kterých například došlo eh, k zabití žen. Mluvila jsem také s ženami, které přežily, které byly oběti násilí. A na začátku jsem byla trošku trošku překvapená tím, že podle té složky se tím, že nám přisuzovalo spousta špatností, soud říkal, jak ty ženy zanedbávaly domácnost, jak se nestarali dost dobře o děti, jak jim nepomáhali se školou a tak dále. Prostě v zásadě to vyznělo tak, že není divu, že ten ubohý manžel prostě musel tu ženu nějak umravnit násilím. A pak mi došlo, že o tohle tam vlastně běží. Že prostě pokud žena nechce a nebo nemůže přebrat stoprocentní zodpovědnost za všechno, co se v rodině děje, za domácnost, manželství, výchovu dětí a tak dále, a nebo pokud stoprocentně nedělá to, co si partner přeje, když třeba moc mluví, jako já teď, anebo mluví málo, když zrovna manžel chce, aby mluvila, když neví přesně, kdy eh, si manžel přeje horkou polévku a tak dále, tak muž má vlastně právo se rozčílit a, a být zklamán a prostě se snažit tu ženu nějak srovnat. A když chceme brát násilí vážně, musíme změnit tohle všechno. Musíme prostě úplně změnit nastavení mocenských vztahů mezi ženami a muži. A to je velice nebezpečné. Členské státy si to asi uvědomují a v tom je ten problém. Já si myslím, že bychom se všichni měli snažit brát to konečně vážně a chtěla bych vás požádat o pomoc. Chtěla bych vás nebo eh, vaše kolegy pozvat do maďarského parlamentu, abyste si promluvili s poslanci, abyste je přesvědčili, aby podepsali a ratifikovali tu umluvu. Bohužel jsme ji ještě ani nepodepsali pokud chtějí brát násilí na ženách opravdu vážně a nejen o tom mluvit. Děkuji. Tak jsme k det Já vám děkuji. Já bych jen chtěl říci, že prostě žijeme v patriarchálním systému. A to vysvětluje to, co jste teď říkal, to je přesně ono. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji za vaši prezentaci a to, co tady teď říkala kolegyně paní Morvaj, mi připomíná jednu historku eh, ze soudnictví mé země, Bulharska, kdy jsem pracovala na složce, eh, kde se mluvil o ochraně obětí zločinu a byl tam případ, kdy se rodina pohádala a skončilo to tím, že manžel usmrtil svou manželku. A po práci státního zastupitelství se e, soudce zeptal obžalovaného, zabil jste svou manželku? A dotyčný řekl, ano, ale byla to moje manželka. A soud nakonec rozhodl, že dotyčný nebyl vinen, protože e, prostě byl kulturně podmíněn natolik, že si nedokázal uvědomit, že to, co udělal, bylo špatné. Vlastně to byla taková sebeobrana. Takhle rozhodl soud. A dotyčný tedy nebyl stíhán za vraždu lidské bytosti. Ovšem, co se týká té umluvy, tak bych chtěla říci, že když jsme připravovali směrnici o právech obětí, tak jsme použili vaší definici, která nám hodně pomohla. Podařilo se nám získat v parlamentu podporu, ale také na komisi a na radě. A také se nám podařilo ta jednotlivá hodnocení a e, různé psychologické druhy podpory, emo, emocionální podpory a tak dále, což si myslím, že je opravdu dobré a je to velká změna pro soudní systém. Eh, také školení specialistů, to je další krok vpřed a potom osvětové kampaně, to bylo také velmi důležité. Takže myslím, že to mělo dopad a je velice pozitivní, že jste tu úmluvu sestavili, protože nám se podařilo ji použít a odkazovat na ní. Samozřejmě je před námi ještě dlouhá cesta, ale pro mě násilí skutečně je součástí rozložení síly ve společnosti. A vzhledem k tomu, že nedávno devět členských států zamítlo návrh paní Redingové, což je i e, a stanovisko parlamentu, e, co se týká postavení žen, je podobné, tak si asi dovedete uvědom, tak si asi dovedete představit, e, že to prostě dál takhle nejde. A myslím, že je před námi tedy ještě dlouhá cesta, ale měli bychom se snažit spolupracovat nejen s Radou Evropy, ale eh, měli bychom se snažit jako celý parlament na tom pracovat, všichni společně a snažit se vyvinout v tomto nějakou legislativní aktivitu, která by se týkala násilí na ženách. Děkuji. Já vám také děkuji. Další řečník. Eh, děkuji. Já vám děkuji za tuto prezentaci. Je to otázka, která skutečně už potřebuje nějaké řešení. Nemůžeme čekat na řešení a doufat, že prostě příští generace bude trošku rozumnější a nebude používat násilí. Ale chtěla bych vás upozornit eh, ještě na další věc. lidé prostě na tou umluvou krčí rameny. I nad zprávami parlamentu politici krčí rameny a myslím si, že potom prostě členské státy nic neratifikují. Já vám mohu uvést příklad z Estonska. Náš minister spravedlnosti, když jsme o tom před lety mluvili, tak se nijak zvlášť nesnažil vylepšit náš právní řád. A řekl, no máme na to různé paragrafy, které se týkají zabití z nedbalosti nebo vražd, tak proč bychom potřebovali nějaký zvláštní paragraf pro násilí na ženách? Jaký je rozdíl mezi tím, jestli někdo udeří dívku nebo chlapce? Takže prostě to pochopení specifika násilí na ženách není v každé zemi stejné. Musíme o tom více mluvit. A opravdu musíme o tom jednat jako o zvláštní specifické věci, protože v některých státech nejsou zvláštní kvóty. Eh, politici říkají, že ono se to povědomí prostě vyvine tak jako tak. Ale v Estonsku například 70 absolventek univerzity jsou ženy. A to je jedno, to je další otázka, ale eh, byl tady autor pan Tuglas, který už v roce 1906, kdysi dávno, a od té doby se toho moc nezměnilo, napsal, že muž nechce, aby žena stála na jeho úrovni. Prostě eh, je raději sám. Děkuji. No, tak för det. Och då går... Děkuji vám. Paní Thompson. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla pomoci řečníci za velice zajímavou prezentaci. Já jsem to bohužel všechno eh, neslyšela, protože jsem se zdržela, ale myslím, že vše, co je tady teď řečeno, bylo, bylo řečeno, je velmi důležité. A to, co říkala paní Parvanová o tom eh, muži, který se prostě neviděl jako vyník z vraždy své manželky, to všechno se přece váže na právní řád. Pokud, eh, pokud je soud neschledá vinným, tak to je potom těžké. V Dánsku jsme až do doby před dvěma lety měli neustále ještě platný zákon, že když zabijete svou manželku, tak dostanete jen polovinu trestu. A když zbijete svou manželku, tak oproti tomu, kdyby se třeba byl souseda nebo někoho jiného, tak dostanete také jen poloviční trest. Takže to přece není možné. V současné době jsme si řekli, že to musíme změnit, protože lidé se mohou oženit několikrát, mohou mít více manželek, takže přece nemůžou všechny zabíjet a proto jsme se konečně rozhodli, že eh, zabití manželky nebo souseda bude potrestáno stejným způsobem. Já si myslím, že Španělsko inspirovalo mnoho zemí, protože ve Španělsku naopak za zavraždění manželky byl trest eh, dvojnásobný. A také způsob, jakým je vyník vnímán, protože v Dánsku je muž, který bije svou manželku, považován za nemocného. Takže ho místo trestu chtějí spíš poslat na léčení. Ženu na léčení neposílají. Já jsem byla ve Španělsku a ptala jsem se nevládních organizací, no a co myslíte, že bychom je posílali na léčení? A oni říkali léčení, ale léčení to je pro nemocné. Tito lidé nejsou nemocní. Kdyby byli nemocní, tak by byli také řidiči autobusů, souseda a všechny ostatní, ale oni ví jen svou manželku. A to se týká jejich mačismu a dominace a to prostě není v pořádku. To není nemoc. A proto nejsme proto, aby tito lidé byli posíláni na léčení. Takže to je kulturní záležitost. Protože dánové prostě takovéto lidi vnímají jakožto nemocné a potřebující léčení. To je prostě problém, protože v každém členském státě je to vnímáno jinak. A já bych tady chtěla vědět, kolik členských států tu umluvu ještě ani nepodepsalo protože se o tom teď jedná v našem parlamentu a zajímalo by mě, jestli mají nějaké argumenty pro to, nebo jestli řekli, že to podepíšou a ten proces se probíhat. Jaká je situace? Děkuji. Tak för det. Då går det till eh, Estrella. Děkuji vám. A nyní paní Estrela. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se nejdříve chtěla z omluvit za to, že jsem přišla pozdě, ale běží tady hodně schůzí paralelně a já jsem musela právě dostat svým závazkům. Téma násilí na ženách je velice zásadním problémem. Není to pouze otázka rovnoprávnosti, ale také otázka lidských práv. My se musíme starat o prevenci násilí a také o potírání násilí. Z této perspektivy bych chtěla říci následující. Politika pro slučitelnost mezi profesním a e, rodinným životem, to by byly věci, které by mohly vést také pro prevenci násilí, protože muži nejsou ochotní a nejsou zvyklí si dělit práci v domácnosti a jestliže něco špatně dopadne, tak mají dojem, že to všechno měla udělat žena a vlastně naše kultura dává eh, ženě veškerou zodpovědnost za práci v domácnosti, za výchovu dětí. Vše, eh, jde o to, aby žena se starala o veškerý rodinný život a také o domácnost. A pak té existují rozdíly v platech to je také faktor, který může vést k násilí, protože neexistuje ekonomická nezávislost, proto mnoho, ženy také, mnoho žen také násilí strpí. Je také důležité, aby policie a soudy byly řádně školeny v tomto ohledu, protože jde o to, aby se rozpoznaly první signály, první varovné signály protože existuje mnoho známých případů, kde již byla vzneseno oznámení či žaloba, která však nebyla brána vážně. A potom žena se necítí být chráněna, potom se vrátí domů, násilí pokračuje, pokračuje a dokonce to může dojít až ke smrti ženy. Justiční orgány v Portugalsku Německu jako mají eh, dobré postupy, jedná se o oficiální delikt eh, v případě násilí, který je oznámen a potom musí jednat justiční orgány. Ale chybí tady povědomí a sensibilita. Před nedávnem byl vynesen rozsudek, kdy jeden soudce řekl, že pachatel je e, odsouzen e, k domácímu vězení. A jestliže bude odsouzen k domácímu vězení, tak může dělat te opravdu všechno. Já se domnívám, že především by měl být e, ten pachatel odsouzen a měl by mu být zakázán vstup do domácnosti. A tento člověk, tento pachatel dostal domácí vězení a celá situace se ještě zhoršila. V tomto případě nebyla žena usmrcena, ale téměř zabita. To znamená, že já si myslím, že také musíme hodně vložit do školení justičních a policejních orgánů musí také existovat informační kampaně, kde eh, ženy budou také informovány o různých možnostech, které ženám společnost dává. A v souvislosti s potíráním násilí, to znamená, jak se stavíme k násilí, tak to není pouze legislativa, která musí být případ, příslušně vybavena, ale také se musí dělat ochrana, ochrana opatření, což je právní ochrana, psychologická ochrana, všechna tato opatření, podpůrná opatření musí existovat. A pokud se to týká také dětí, tak jde o to, aby mohly děti zůstat u ženy, eh, jestliže žena například jde do asilového domu, tak jako to v některých zemích bývá. Děti také bývají často obětmi násilí, ale v každém případě potřebují psychologickou podporu a pomoc. I když nebyly obětmi, tak potřebují psychologickou pomoc na základě toho, či z důvodu toho, co například zažili a viděli. Aktuální kontext ekonomické krize, sociální, společenské krize nám ukazuje, že v rodinách existují také lidi, kteří eh, nemají takový přístup k zdravotní mm, zdravotní péči a také jednotliví členové domácnosti nyní inklinují například ke špatné psychologické situace. A pak někdy vznikne výbušné rodinné klima, to v případě e, strachu, nezaměstnanosti a tak dále. A všechno toto může násilí ještě posilovat. A musí pro nás být prioritou abychom v Evropě, v evropských institucích se na toto zaměřili. My musíme spolupracovat s Radou Evropy, která vykonala v této oblasti skvělou práci, také zpracovala velice důležité studie a společně dokážeme a také musíme bojovat s touto metlou neboť násilí má závažné důsledky nejenom okamžité, ale také dlouhodobé a má také násilí dopad na harmonii v celé společnosti. Dochází k tomu, že je hodně obětí, například také dochází k tomu, že ženy jsou zabity svými partnery. Já se domnívám, že v této debatě musíme pokračovat a musíme tlačit na jednotlivé státy, aby ratifikovali tuto umluvu. Děkuji vám. A nyní paní Gasie Perez. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jako eh, kolegyně Edith se i já chci omluvit za to, že jsem přišla pozdě na tuto diskusi, protože máme celou řadu povinností které se překrývají, ale toto téma je velice zajímavé. V tomto výboru jsme o tomto tématu již hovořili a také s tímto tématem pracujeme. Chci navázat na Edit a chci říci, že si musíme uvědomit, že je důležité řešit násilí, které souvisí s pohlavím, protože o tomto násilí hovoříme jako o zlu, které vyplývá z nerovnosti ve společnosti, kdy jedna část společnosti eh, si dělá větší nároky na práva než jiná část společnosti. To již jsme také několikrát ve společnosti zažili. Ve většině států se již rozpoznalo, že s tímto fenomenem se musí bojovat. Je třeba bojovat proti tomuto fenomenu komplexně. Je třeba schválit příslušnou politiku krátkodobě i ze středního a dlouhodobého hlediska v mnohých eh, orgánech nechtějí diskutovat o těchto problémech a také nemůžeme očekávat výsledky ze dne na den. Já se domnívám, že bychom měli napřít ještě více úsilí, například na ochranu obětí eh, násilí kvůli pohlaví. Tady se to odehrává například i ve španělském zákonodárství. Například tyto trestné činy jsou zakotveny i ve španělském trestním právu a o postihy, ale i také pozdější integraci, protože víme, že tyto ženy to mají těžké, aby se posléze dostaly také na trh práce a nebo získali byt. Také to nemají snadné s péčí o děti a podobně. je třeba eh, také se zaměřit na prevenci. Nerov, odstranit nerovnosti ve společnosti je třeba se také postarat o to, aby eh, hoši i dívky ve společnosti vyrůstaly tak, aby již v budoucnosti ve dospělém životě tuto nerovnoprávnost nezažívali. To, co se děje vzděláváním ve škole, ale i také toto musí prosazovat další organizace, které budou vychovávat mladé lidi k rovnoprávnosti. Není možné, aby hoch za 20 let, až bude dospělý, se choval tak, aby měl ten dojem, že může ženu napadnout jenom kvůli tomu, že je muž. Existuje celá řada krátkodobých opatření na ochranu obětí. také došlo k jistým změnám v průběhu doby. Před 15 lety ve Španělsku se žena vůbec neodhodlala oznámit násilí. Pokud toto udělala, potom policie řekla, no to jsou vaše manželské záležitosti, vrať se domů a vyřešte si to sami a možná, že muž byl nějak nervózní, tak e, se to zase uklidní. Ale tak se to již dnes nesmí řešit. Není možné, aby násilí na ženě se odůvodňovalo tak, že, že muž nervózněl kvůli chování ženy jsou tady různá preventivní opatření, vzdělávací opatření pro chlapce i dívky. To tato opatření musíme vyžadovat jak od jednotlivých národních vlád, tak i od evropské úrovně. Stejně tak, jak se musí dát Evropa dohromady u financí v měnové politice, tak musíme i v jiných oblastech požadovat uznávání práv a musíme požadovat rovnoprávnost, protože rovnoprávnost je také evropskou hodnotou. Tato hodnota se musí stát skutečností a musí být uskutečňována. Zatím jsme to zatím neprosadili. Neprosadili jsme zatím směrnici proti eh, násilí, které vychází z nerovnoprávnosti. A my potřebujeme také jednotlivé skutkové podstaty, které budou takto definovány a musíme také mít snahu v Evropě změnit situaci, která existuje. Samozřejmě se nám již leda co podařilo, ale máme před sebou ještě hodně práce. Jestliže si neuvědomujeme, že máme ještě velký kus práce před sebou, tak na tom nebudeme dále pracovat. Já děkuji také pře e, zástupce předsedkyni Rady Evropy za tuto schůzku a my se opravdu budeme v této oblasti snažit. Děkuji. A než dám slovo komisi, tak bych rád ještě paní další kolegyně. Děkuji vám, paní předsedající. Bo co zostało już wypowiedziane. Já jenom slušně, poněvadž eh, tady už eh, v podstatě hodně bylo řečeno eh, kolegyněmi z výboru. Já pocházím ze země, která do dneška, ačkoliv možná se to změnilo v posledních dnech, ale pravděpodobně ještě nepodepsala tuto konvenci navzdory velké mediální debaty, debatě a dalším diskusím. Vláda se tady rozhodla na základě této Eh, dohody, této debaty, že podepsána bude. To mě velice těší. Eh, nejsilnějším argumentem eh, v této debatě proti této konvence byl článek 12. Já bych chtěl využít příležitosti a zeptat se tady. Také v jiných českých zemích tento 12. článek je hlavním důvodem, proč mnoha mnohé země z Evropské unie dosud nepodepsaly. U nás v Polsku to byl hlavní důvod pro to, eh, že tedy bez té eh, jakési mediální kampaně eh, by se to nepodařilo podepsat. Teď prostě ta mediální kampaň způsobila to, že zvítězí racionální argumenty a že tedy převládl názor, že je vhodné připojit podpis. Takže ministr, ministrině pro eh, rovnost eh, teď má za úkol pře, eh, přesvědčit zbytek vlády a vládu, a, aby tedy ten podpis a ratifikace proběhla. Čili chtěla jsem se zeptat také v dalších zemích působí právě tedy tento 12. článek. Je to tak, že by způsoboval neochotu zemí ratifikovat či podepsat? Děkuji. Já nyní dám eh, slovo zástupkyni komise. Děkuji vám, pane předsedo, za udělení slova. Já bych eh, především se ráda vrátila k některým eh, rysům této konvence Ačkoliv eh, tato konvence je prvním mezinárodním eh, právním dokumentem chránícím ženy před eh, násilím a chce tedy eliminovat toto násilí prostřednictvím holistických opatření. Je to také první mezinárodní dohoda, která obsahuje definici genderu, což je také velmi důležité. Dále definuje všechny možné formy násilí na ženách a zavazuje e, všechny e, signatáře, aby e, stíhalo toto násilí jako trestný čin. A jsou tady tři oblasti násilí na ženách, domácí násilí na ženách, násilí na dětech. Evropská unie, stejně jako Rada Evropy, je odhodlána eh, zavést velice přísnou politiku boje proti násilí na ženách, jak interně, tak externě. Evropská unie má řadu instrumentů, které již byly schváleny v rámci institucí Přístup EU také uznává násilí na ženách jako porušování lidských práv a také jako důsledek a překážku rovnosti pohlaví. Evropská unie nicméně zatím nemá žádné právně závazné instrumenty pro boj proti násilí na ženách, včetně domácího násilí. Zatím tedy máme řadu legálních, tedy právních aktů, které k tomuto cíli sice přispívají, ale svým rozsahem a cíly zůstávají za touto konvencí. Jaké jsou problémy přistoupení EU k této konvenci? Jak bylo řečeno zástupci eh, Rady Evropy, je to článek 75 kde se říká, že eh, tuto konvenci mohou ratifikovat nejenom členské země EU, ale také Evropská unie jako celek. To znamená, že eh, Evropská unie může přistoupit paralelně k členským zemím, nikoli jejich jménem. A to je velice důležité. Proč? Protože tato konvence obsahuje také řadu trestně právních ustanovení, které spadají kompeten, do kompetence výhradně členských zemí. Pokud se týče článku 3 odstavec 1 smlouvy, kde jsou kategorie trestních činů, tak z toho vyplývá, že Evropská unie opravdu nemá žádnou kompetenci v harmonizaci v harmonizaci trestných činů, jako je třeba ženská obřízka, násilí na ženách, eh, nucená, nucené manželství či nucená sterilizace a tak dále. Ale v oblastech, kde Evropská unie má kompetenci, eh, pak tato kompetence není výhradně kompetencí EU. Jelikož eh, v oblasti Eh, vykonávaných kompetencí Evropská unie odsouhlasila eh, minimální eh, kompetence. Například, když se podíváme na kapitolu podpory a ochrany obětí, zde tedy právní základ pro právní spolupráci a trestní stíhání je na základě článku 81 a 82 smlouvy. My víme, že tuto kompetenci Evropská unie vykonává prostřednictvím různých aktů, z nichž ten nejčerstvější, který by měl být za pár týdnů schválen, je směrnice zavádějící minimální standardy práv, podpory a ochrany obětí trestných činů. Evropská unie se tedy tam, kde se shodne na minimální úrovni práv, tam nemá žádnou exkluzivní pravomoc a mm, ani příslušný mechanismus. Tyto pravomoce jsou sdíleny Evropskou unii a jejími členskými státy v oblastech, kde Evropská unie určitou pravomoc má. Čili výsledkem bude jakási eh, směsná dohoda. Eh, nicméně Evropská unie není povinována přistoupit eh, k této konvenci. Je to dobrovolné rozhodnutí na základě vědomí přínosu této konvence. A chtěla bych ještě říci, že analýze všech eh, právních dopadů nyní probíhá v příslušných úsecích komise a očekáváme její dokončení do konce roku. Spočívá v identifikaci pravomocí EU v rámci této konvence, tak abychom měli inventář stávající legislativy, tak a, abychom mohli analyzovat její kompatibilitu a také nalezení všech těch ustanovení e, konvence, kde Evropská, Evropské unie přísluší pravomoc, ale dosud není vykonávána. Skutečnost, že zatím podepsal tuto konvenci 14 členských zemí, ovšem nikdo ji dosud neratifikoval, je třeba také vzít v úvahu. Řada ustanovení konvence, eh, včetně komplexního dosahu definice genderu, eh, může být kontroverzním problémem, jak se ukázalo také při vyjednávání některé členské země individuálně nebudou chtít přistoupit k této konvenci nebo budou mít eh, výhrady, jako třeba je povolení k pobytu pro eh, migrantky a podobně. Možnost individuálního přístupu k konvenci eh, je třeba také řádně posoudit. Proč? Protože Evropská unie pokud bude tedy pokud tedy bude eh, také stranou konvence, eh, pak tedy eh, komise musí navrhnout radě rozhodnutí v tomto smyslu a samozřejmě to budou posuzovat všechny členské země a budou muset rozhodnout o osudu připojení EU k této konvenci. Jen bych chtěl ještě říci, že možné přijetí této rozhodnutí rady eh, bude eh, jeden akt, který bude zároveň podepsáním a také ratifikací. A samozřejmě eh, bude rozhodnuto potom kvalifikovanou většinou v Evropském parlamentu. Další instrument, který by mohl být užitečný, je možná deklarace k pravomocím, která by byla připojena k návrhu rozhodnutí rady. Je to proto, aby bylo vyjasněno rozdělení kompetencí mezi českými zeměmi a Unii. A to by mohlo být považováno za užitečné z hlediska usnadnění příští, tedy budoucího eh, sledování, reportingu a monitorování. Já myslím, že eh, to je asi tak všechno, ale samozřejmě eh, velice ráda vám mohu poskytnout další informace. Děkuji. Tak jsme mycket för det Děkuji vám. Dále jsme také pozvali zástupce Ekosoku, kde jsem byl v pátek a já nyní zástupkyni Ekosoku dávám slovo. Much for the Já vám velmi děkuji za pozvání, děkuji také všem řečníkům, bylo to pro nás velice informativní a musím říct, že EHSV už několik let sleduje otázku rovnosti mužů a žen, otázky násilí na ženách, domácího násilí. A zrovna minulý týden jsme schválili, nebo tento týden jsme schválili dokument k domácímu násilí. A také bych chtěla říct, že někteří z řečníků eh, tady v panelu i eh, v hledišti eh, za námi přijdou zítra, protože máme v naší budově v ulici Beliard zvláštní konferenci k domácímu násilí, takže vás všechny zveme. A chtěla bych tady eh, zmínit několik bodů, které mně připadají jako velice důležité, co se týká implementace této velice důležité umluvy. Budu mluvit stručně. První věc, kterou jsem chtěla říct, je, jak, jak zajistit, eh, aby policisté byli zodpovědní za to, že správně odvedou svou práci, protože já vám z vlastní zkušenosti mohu říci, že s tímto je často problém a často to potom vede k úmrtí oběti. Takže jak je povolat ke zodpovědnosti, když eh, například eh, jsou spoždění mezi soudními řízeními, která zase potom mohou vést eh, k úmrtí obětí. Když mluvíme o domácím násilí, tak se to samozřejmě týká i vztahů, kdy dotyční nejsou se zdáni, anebo kdy třeba už ani nežijí ve společné domácnosti. A je třeba toto právně velice dobře naformulovat, protože jinak, jak víme, eh, v současné době na národní úrovni to správní úpravou vypadá tak, že je tam tolik mezer, mm, které je prostě třeba nějak vyřešit. A poslední věc, kterou jsem chtěla říci, je, že potřebujeme odborníky, kteří by vytvořili takové podpůrné sítě pro oběti domácího násilí, aby tyto byly schopny se k té pomoci dostat. Pak je tady otázka profesionální důvěrnosti, profesionálního tajemství, protože jak budeme tyto otázky řešit? No a tím už budu končit, ale ještě poslední věc. Musíme eh, také zajistit eh, kampaň mezi mladými lidmi, dokonce i mezi adolescenty. Děkuji. Já vám také děkuji. A teď dám slovo našemu hostu, aby to schrnula. Takže prosím, paní Kopači. Děkuji, pane předsedo. Bylo tady jedno téma, které se objevovalo téměř ve všech vystoupeních a to se týkalo nerovnosti mezi muži a ženami a to, že je třeba eh, změnit k tomuto přístup, že je třeba eh, lépe toto zohlednit při výchově odvláště chlapců, abychom změnili způsob, jakým se lidé chovají, jakým se společnost chová. Tohle je jedno z hlavních ustanovení úmluvy. Já už jsem říkala, že svým způsobem ta úmluva je taková další výzva po větší rovnosti, a snaha o změnu rovnováhy sil ve vztazích mezi ženami a muži. Takže umluva vlastně tohle řeší, ať už v oblasti vzdělávání a výchovy, tak v oblasti osvětových kampaní. A to je samozřejmě nejdůležitější věc, snaha o větší rovnost, protože konec konců to násilí vychází z nerovnosti mezi muži a ženami. Takže to je věc, kterou tady zmiňovali v podstatě všichni, všichni řečníci. Paní Klivety také mluvila o tom, zda ta úmluva řeší i další otázky, například ochranu imigrantů. V úmluvě existují zvláštní postavení, eh, zvláštní ustanovení, která řeší právě situaci eh, žen imigrantů. Já myslím, že byste se mohli podívat na naši webovou stránku tam jsou další informace, co se týká umluvy a dětí, umluvy a žen imigrantů a tak dále. My budeme i nadále vypracovávat různé tematické dokumenty. Na naší webové stránce budou v elektronické podobě k dispozici. A pokud chcete další informace, tak nás neváhejte skontaktovat, protože my teď pokračujeme na konkrétních studiích, které se týkají buď konkrétních článků umluvy, anebo eh, různých specifických témat. Takže ty informace tam můžete najít. A teď nebudu zacházet do detailů toho, jaká ustanovení tam přesně jsou, co se týká dětí nebo žen imigrantů, ale jak říkám, ta umluva toto ošetřuje. Co se týká vystoupení paní Morvaj, také tady mluvila o nutnosti změnit přístup a že některé členské státy se brání a proč, ale já myslím, že v zásadě, ač některé státy se tomu brání, tak v zásadě na tom spolupracují, takže se nedá říct, že by je vůbec ta umluva nezajímala. Paní Parvanová mluvila o důležitosti kulturních tradic, ale to není žádná výmluva. To se konkrétně říká v té umluvě, že je třeba změnit přístup. A že je třeba změnit eh, jaksi kulturní tradice. Například konkrétně se mluví o těch vraždách ze cti tyto kulturní rozdíly nejsou žádnou výmluvou pro takovéto zločiny. Potom je zajímavé, my jsme se dívali na ten poslední dokument, eh, který v podstatě odpovídá tomu, co máme v umluvě. Co se týká práv obětí, tak tam není vůbec žádný rozpor mezi tímto dokumentem a tím, co máme v umluvě. Je pravda, že je tam trošku více článků, je tam lepší definice domácího násilí a já jsem velice ráda, že se o tom vyjadřovalo tolik řečníků. My máme často problém s překlady do různých jazyků. Máme eh, tuto brožuru eh, k umluvě, která už je teď na internetu ve 20 jazycích. A eh, domácímu násilí se často říká, často se to překládá jako rodinné násilí. A tak to v té umluvě myšleno není, protože tam nejde jen o násilí v rámci rodiny, ale v rámci zkrátka blízkých vztahů. Takže nemusíte nutně, eh, nemusí se nutně na to případy, kdy dotyční žijí pod jednou střechou. Bohužel tedy se to do většiny jazyků eh, překládá špatně. Takže to je věc, kterou se ještě musíme zabývat. Některé členské státy argumentují tím, že vůbec k tomu nemají odpovídající terminologii. Já vím, že v Norsku zrovna teď předložili nějaký nový legislativní návrh, který mluví právě spíše o násilí eh, v rámci blízkých vztahů a ne o domácím nebo rodinném násilí, protože tohle je přece jenom širší otázka. Tak kdybyste to mohli rozšířit, tuto informaci, děkuji. A potom jsme tady slyšeli také o tom, že spousta eh, zemí eh, v podstatě nemá toto vůbec ve svém pracovním programu, například Estonsko že se to prostě vůbec neřeší. Dostali jsme tady spoustu takových nálepek jako blázniví feministé. Slyšeli jsme ty komentáře z Polska tady. Víte, někdo prostě musí začít se snahou toto změnit. Nejde tady o žádnou bláznivou feministickou ideologii, ale jde tady o lidská práva a o snahu ochránit ženy před násilím. Takže mm, byla to nesnadná diskuze. Litva to byla jedna ze zemí, kde jsme jeli do parlamentu, měli jsme tam výměnu názoru a oni nejen, že se tím nezabývají, ale poslanci ještě více než vláda dali najevo, že to rozhodně není věc, kterou by se v blízké budoucnosti zabývali. Ale musíme doufat, že spousta zemí tu umluvu podepíší a ratifikují a to bude samozřejmě nejlepší příklad. Ukáže to těm, kdo se jí brání, že to má přidanou hodnotu. Dánsko, no to je také jedna ze zemí, kde s tím máme potíže. Moc informací jsme zatím nedostali a já jsem chtěla říct, tady se zmiňovalo Španělsko jako dobrý příklad a já jsem chtěla říct, že nakonec ta umluva není nějaký šílený výmysl. Je to v podstatě jenom seznam dobrých osvědčených praktik. Ti, kdo sestavovali ten text, se prostě snažili eh, dát dohromady osvědčené praktiky a dobré příklady z různých členských států a ještě je trošku rozvinout, aby z toho byl právní nástroj. Takže to není něco, co by vzniklo jen tak. Eh, je to skutečně založeno na dobrých praktikách, které ve členských státech existují. Je to jenom věc, eh, kterou musíme dát dohromady a upozornit na ní. Abychom zajistili, že se ty osvědčené praktiky budou sdílet mezi všemi členskými státy. Hmm, paní Estra mluvila tady zase o nerovném postavení žen a mužů, na důležitosti implementace těchto textů a jak řešit eh, prosazování tohoto v praxi. Já jsem říkala, no, ve chvíli, kdy členské státy ratifikují úmluvu, tak už to není jen otázka jakési dobré vůle, ale musí proto také uvolnit finanční prostředky. Mimo jiné pro vzdělávání policistů, soudců, státních zástupců. Takže budou na to muset vyčlenit prostředky, aby zvýšili povědomí o těchto otázkách a aby měli k dispozici policisty, kteří budou proškoleni v tom, jak řešit takovéto případy domácího násilí. Takže svým způsobem to je také důvod, proč je důležité, aby ta úmluva vstoupila v platnost, aby pak členské státy musely přijmout konkrétní opatření. Paní Garcia Pérez mluvila o tom, jak důležité jsou ty integrované politiky. Já bych tady krátce zmínila skutečnost, že je tady ta otázka integrovaných politik, které dávají dohromady sociální pracovníky, zdravotníky, policii, státní zástupce, soudce, vlády a občanskou společnost, eh, která se většinou stará o ty oběti, včetně různých asilových domů a tak dále. Já mám jednu připomínku. No je to všechno moc pěkné mluvit tady o zákonech, o vytváření zákonů a nových programů a tak dále. Ale my si musíme uvědomit, že ta úmluva obsahuje velice obsažný seznam právních opatření, které by vlády měly přijmout. Takže je velmi důležité toto teď podpořit, zajistit, že členské státy to podepíší a ratifikují a že to vstoupí v platnost. Teď potřebujeme tedy politickou vůli. Takže nejde o to, že bychom teď neměli dostatečné nástroje. Máme. Máme velice obsažný text, je teď je to jen otázka politické vůle, bez které ničeho nedosáhneme. Takže teď musíme pracovat hlavně na tom. Potom mám ta konference FHSV, e i tam se bude zítra mluvit o té umluvě. Já jsem velice ráda, že to stanovisko, které jste schválili, konkrétně odkazuje na naši umluvu, jakožto dokument, který obsahuje eh, veškeré integrované přístupy v této otázce. Teď Polsko a ten článek 12. Když si teď projdeme ten článek 12, já to mám před sebou, tak tam se mluví o těch povinnostech. Já myslím, že tam jde spíš o článek 3, kde se definuje pohlaví protože ve 12. se mluví o různých věcech, včetně stereotypů, jakožto poskytnutí ochrany těm zranitelnějším, což, znamenají těhot, což znamená těhotné ženy, ehm, migranty, homosexuály a tak dále. V podstatě jsme to pojali stejně jako ve všech textech lidských práv. Nemůžete samozřejmě vynechat tuto ochranu pro zranitelnější osoby. Ale jedna z novinek této umluvy je právě definice pohlaví, která může být problematická pro některé členské státy. My víme, že se to stalo středem diskuze v Polsku. A není možné mít proti tomuto článku výhrady. A jak tady bylo řečeno, může to být pro některé členské státy problematické, no tak doufejme, že se ty členské státy dokáží od toho problému odpoutat, až se ta diskuze rozvine, až se ukáže, co přesně je za tím článkem. Protože tou definicí pohlaví je opravdu jen snaha ochránit a podpořit osoby, které jsou zranitelnější vůči násilí, prostě ze své podstaty. A důležité přece hlavně je ochránit tyto osoby a zajistit, že budou bezpečné a je přece úplně jedno, jestli jsou to homosexuálové nebo těhotné ženy nebo nebo imigranti, takže doufejme, že ta diskuze se přesune trošku na jinou úroveň a že se bude mluvit o lidských právech spíš než o tom, eh, jestli je třeba chránit někoho jenom proto, že jsou těhotní nebo že jsou homosexuální nebo že jsou to imigranti. Takže doufejme, že se to přesune na jinou úroveň a my doufáme v tomto ve vaši podporu. Jde tady přece o základní lidské právo na ochranu proti násilí a ne o to, o koho se přece jedná. Potom ty azylové domy. Tady se zmiňovala nutnost mít víc takovýchto domů. To je pravda. Já tady nemůžu zacházet do detailů, protože je to dlouhá úmluva, obsahuje hodně článků, ale je tam zvláštní ustanovení, eh, kde se mluví o tom, kolik domů na obyvatele Mluví se tam o různých telefonních linkách, které musí být k dispozici 24 hodin denně a to zdarma a nejen ve velkých městech, ale také na venkově. A jak už jsem říkala a chtěla bych toto ještě zdůraznit, je to velice obsažný text. My vám rádi poskytneme informace těm jednotlivým ustanovením, konkrétním článkům, pokud budete v tomto potřebovat naši pomoc. A nejdůležitější je skutečně snaha to teď nějak posunout dopředu a zajistit, že se nám podaří eh, to dát ratifikovat, abychom to mohli implementovat, protože, jak už jsem říkala předtím, když to zůstane takový krásný právní text, tak eh, z toho nic nebude a nijak to nepomůže těm ženám, které jsou obětmi domácího násilí. Takže cokoliv eh, pro vás můžeme udělat rádi. Vy jste mluvila o tom, že bylo dobré, kdybychom přijeli do Maďarska velmi rádi. Rádi zareagujeme na takovéto žádosti ze strany členských států. Zatím jsme žádné neměli od posledního uh, října, uh, od října, kdy jsem, od října loňského roku, kdy jsem převzala tuto funkci, jsme zorganizovali přes 100 různých událostí v národních státech uh, s různými institucemi a parlamenty a pracujeme na tom dvě osoby, takže to není snadné, ale budeme se snažit. Máme velmi dobrou síť odborníků, kteří se účastnili sestavování umluvy. Také jsme se snažili je posílat do členských států, aby mohli vysvětlit tu filozofii za jednotlivými články umluvy, takže dejte nám prosím vědět a my rozhodně budeme také počítat s vaší pomocí. Tak so jättemycket och jag vill bara avsluta. Děkuji vám srdečně za vaše informace. Závěrem bych chtěl říci, Takže ještě jednou chci poděkovat srdečně za všechny příspěvky, které jsme si vyslechli a bylo opravdu velice příjemné, když jsem viděl, jak se v tomto tématu angažujete. Dnes, letos na podzim jsme již uspořádali šest takovýchto akcí, podobných akcí a my často se zasazujeme za to, aby opravdu se něco skutečně stalo a nyní vidíme, že to je velice důležité téma, které si zaslouží implementace. Zdá se, že opravdu celá řada věcí se již odehrává, ale je také jasné, že je tady jasná dělba uh, moci ve společnosti existují patriarchální problém, eh, struktury a tento problém zcela jasně nadále ještě existuje. Nadále existuje neroproprávnost mezi ženami a muži ve společnosti, to je zcela jasné. A já jsem stejného názoru jako paní Estrela. Musíme se postarat o to, aby ženy byly ekonomicky finančně nezávislé, neboť to je základ veškeré další rovnoprávnosti. Dobrým příkladem příkladem pro dělbu moci je příklad paní Thompson. Ten příklad, že existuje postoj, že mm, některý muž, manžel musí být nemocný, když bije svou manželku, ale kdyby se jednalo skutečně o nemoc, tak by mohl také být řidiče autobusu nebo souseda. Ale jde o to, že muž ženu ponižuje a to je potom jiný přístup. Já srdečně děkuji za to, že jsme s vámi dnes mohli vést tuto diskusi. Tato umluva je velice dobrá a také manuel, manuál je velice, tato příručka je velice dobrá pro všechny poslance. Já ze svého pohledu a domnívám se, že na to nahlíží výbor podobně. Takže já se domnívám, že my všichni se budeme zasazovat za, to, za ratifikaci této úmluvy a také za, na, za předložení směrnice. My tady bojujeme na dvou frontách. A to zajisté není žádný rozpor per se, toto je spíše kompatibilní záležitost. Ještě vám srdečně děkuji za to, že jste přišli mezi nás a těším se na další dobrou spolupráci s vámi. Vi går nu vidare i dagordningen och eh, a tím budeme pokračovat v našem programu a dostáváme se nyní k poslednímu bodu na pořadu jednání a to je bod číslo 16 to je výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě. Vlastně a mezi námi být paní Gabriel a hovořit o tom, ale bohužel má ještě jiné povinnosti, ale já mám radost z toho, že tento bod převezme paní Bastos. Máte slovo. Obrigada, Sr. Presidente. Eh, na verdade, a minha colega Maria Gabriel. Děkuji, Pane předsedo, kolegyně Gabriel bohužel nemůže být zde s námi, protože musela naléhavě na schůzi delegace a proto mě požádala, abych prezentovala stanovisko k výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2011 a politice Evropské unie v této oblasti já vás tím nyní seznámím. Paní eh, navrhovatelka píše, že je ráda, že právě ona zpracovává toto stanovisko. To, to je zásadní téma a tato zpráva každý rok přináší nové informace o pokroku či o tom, jak se vyvíjí ve světě lidská práva, jak se také vyvíjí například mimo jiné rovnoprávnost mužů a žen a demokracie. Já jsem se chtěla vyjádřit především ke čtyřem tématům, které jsou mimořádně důležité pro větší zohledňování práv žen. Když se hovoří o lidských právech, tak se vždy také hovoří o právech žen. Já jsem chtěla upozornit především na tom, že otázka rovnoprávnosti mužů a žen musí být neustále eh, zohledňována a toto musí, tento ohled musí být přítomen v mezinárodní činnosti EU, především tehdy, když se uzavírají mezinárodní dohody a smlouvy. Také podpora práv žen by měla být prioritou. Mimo jiné je také velmi důležité, aby genderové, genderová specifika procházela všemi opatřeními a ustanoveními EU tak, aby práva žen byla zabezpečena, tak, aby ženy eh, měly zabezpečenou plnou účast. Evropský Ústav pro otázky rovnoprávnosti musí být posílen tak, aby se mohla, mohly sbírat další údaje, tak aby opatření ESVČ byly účinné. Já očekávám, kolegyně, kolegů a jsem otevřená a vstřícná vůči všem předkládaným návrhům. Děkuji vám. Vidím, že zatím se nikdo o slovo nehlásí, ale paní Morvaj se hlásí. Yes, I'm just a little bit, uh... Ano, děkuji. Já eh, jsem také byla členkou výboru SIDOU OSN a právě proto jsem poněkud znepokojena. V tomto výboru se dí zástupci všech kontinentů a já se ptám, jak dokáže můžeme zabezpečit to, aby naše názory byly prosizovány všude, na všech kontinentech. Zatím já eh, uvažuji principiálně, jak zajistíme, že si vyslechneme názory a hlasy všech autentických také hlasy z různých společností a e, společností. Myslím si, že by bylo dobré, abychom také požádali e, e, účastníky, aby pokud chtějí vést soukromé hovory, aby to činili mimo, mimo tento stát. Takže zpět k té, eh, sál, mimo, zpět k tématu. My musíme kontaktovat nevládní organizace a také ženy a musíme velice být obezřetní při chápání konkrétních přání žen Tady konkrétním příkladem jsou muslimské ženy, protože my jako evropské ženy si můžeme myslet, že všechno to, co je muslimské, to je vlastně špatné a ponižující pro ženy z naší perspektivy. Ale je také mezi muslimy existuje hodně feministicky založených žen, kteří však mají jiný názor. Proto musíme se postarat o to, abychom mě dostávali skutečně autentické názory z různých forem společností z celého světa. Nesmíme být tak sebevědomí, že my víme, co je nejlepší pro ženy v různých částech světa. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám. A nyní dávám slovo komisi. Vlastně tady nikdo za komisi ani není. Takže komisi samozřejmě tímto slovo dát nemohu. Making a final comment. Paní Bastos, chcete se ještě vyjádřit na závěr? Děkuji, Pane předsedo, já děkuji kolegyni za její připomínku. Já toto také sdělím kolegyni Gabriel, to, aby tato toto také zohlednila. Ano, já jí všechny tyto informace předám. Je škoda, že tady nikdo není za komisi, ale já jsem přesvědčena o tom, že později, až budeme dále diskutovat toto stanovisko, tak bude také komise přítomna. Já předám stanovisko dál. Ano, máte slovo, prosím. Děkuji, já nejsem tady, já nezastupuji komisi, ale zastupuji Evropskou službu pro vnější činnost a já se také mohu vyjádřit. Já souhlasím s úvodními slovy paní Bastos, takže kdy také bylo řečeno, že práva žen jsou 50, činí 50 veškerých lidských práv. Já také předám Stavrosovi Lamblinidisovi vaše připomínky tak, aby se také zabýval právě žen. On o to má sám velký zájem. My jsme se také sešli jako ředitelství pro lidská práva s panem Lambrinidisem a on zmínil jedno konkrétní téma a to že on se hodlá právě zaměřovat ve své práci na práva žen a on se nás dotazoval, co můžeme konkrétně udělat pro zlepšení práv žen. A pokud se týče zahrnutí práv žen do strategických dokumentů. K tomu chci připomenout, že strategický rámec chválený radou v červnu tohoto roku také obsahuje konkrétní zmínku o právech žen a také akční plán, který je součástí tohoto strategického rámce, obsahuje několik konkrétních akcí a hovoří o tom, že EU, včetně komise, členské státy a ESVČ by měly dělat vše proto, aby se podporovala rovnoprávnost mezi muži a ženami. A není naslouchání ženám to dělá také paní vysoká představitelka během svých cest. Ona se často setkává také s nevládními společnostmi a také hovoří se zástupci ženských organizací. Toto také my děláme v rámci dialogu s třetími zeměmi. A já tuto oblast eh, vedu již posledních pět let a já vám mohu ze své zkušenosti říci, že o těchto tématech pravidelně diskutujeme a jak nasloucháme ženám při řízení krizí, kde máme také gen, genderové střediska. Takže tady jde o to, abychom si vyslechli názory ženských organizací a oni nám dávají například také konkrétní zkušenosti, to bylo v Čadu, kdy například také eh, ženy a zástupci ženských organizací přesně věděli, kde jsou kde jsou zbraně a mohli takto upozornit také eh, na tuto skutečnost zástupce OSN. Takže tady, když vyslechneme ženy, tak to přinese skutečně bezpečnostní výhody pro všechny. A ještě paní Gurmaj na závěr. Děkuji. Omlouvám se, že jsem přišla pozdě, ale děkuji zástupkyni ESVČ a také je důležité, že právě eh, představitelem Evropské služby pro vnější činnost je žena. A od té doby, co paní Eštodová vede tuto službu, tak je eh, v této oblasti zastoupeno také více žen, což je dobré. Já děkuji za toto důležité stanovisko. Je také důležité, že navrhovatelka zde zmínila celou řadu oblastí. Je důležité, že tady byla také zmíněna charta eh, práv žen EU. To to je základ, ze kterého musí komise vycházet při e, zapracování genderových aspektů do všech dokumentů. Pokud se týče Stavrose Lambrinidise, který byl naším kolegou a místopředsedou parlamentu, tak on je nyní v funkci, kdy může ukázat své pokrokové názory a může také se dobře prosadit především v dialogu s občanskou společností. Je také velmi důležité, abychom brali v potaz arabské jaro, protože v průběhu arabského jara byly ženy v první linii v Maďarsku v 90. letech, kdy došlo ke změně režimu, tak také ženy byly v popředí. Ale když se podíváte na současnou situaci, kde jsou ženy, tak eh, je to také příznačné a není také v arabských zemích eh, ženy prakticky v žádných funkcích nenajdeme a v některých zemích také mají kvota. Je také důležité zdůrazňovat roli žen a jejich plnou účast na ekonomickém a politickém rozhodování, především v pomírových procesech. Ale dnes si musíme uvědomit, že existuje krize a v této eh, krizi také jsou to ženy, které nejvíce trpí. Nechci říci, že krizi způsobili žen, muži, ale opravdu musíme se snažit o rovnoprávnost mezi muži a ženami. A já bych si přála také, aby náš výbor pro zahraniční záležitosti pocitoval toto téma jako důležité, tedy rovnoprávnost mezi muži a ženami. Děkuji vám a tím končím tuto rozpravu. A pokud se týče harmonogramu, tak lhuta pro pozměňovací návrhy je 29. září 17 hodin, 10. října se bude hlasovat ve výboru na a dále se a v AFETu se bude hlasovat 6.11. Zatím nevíme, kdy se bude konat hlasování na plenárním zasedání. A potom příští schůze se bude konat 10. října 9 až 12.30 a 15 až 18.30. A tím mohu toto naše zasedání ukončit a chci poděkovat všem účastníkům a těším se s vámi na shledání 10. října.